před měsícem. Zápis a texty zápisů eh, ze zasadání 9. 10. května jsou k dispozici. Má prosím někdo námitku? Nikoliv, tento zápis je tedy přijat.